Dobré odpoledne, milí kolegové. Nyní budeme pokračovat v naší schůzi. Dalším bodem programu jsou otázky adresované radě. Já vítám jménem belgického předsednictví ministra, zastupujícího belgické předsednictví. První otázka. Po pochází od paní Blinkevičiute a týká se osob se zdravotním postižením a strategie Evropa 2020. Pane ministře, jakmile budete připraven, rádi si vás vyslechneme. Paní předsedkyně, drazí kolegové, Rada přikládá velký význam navyšování možnosti zaměstnávat eh, postižené osoby a jejich začlenění na trhu práce. Některé z hlavních cílů strategie 2020, které byly schváleny 17. června 2010, jsou významné právě pro postižené osoby, protože se podporuje zaměstnanost, jejich vzdělání a jejich sociální inkluze tím, že se bude také snižovat chudoba. Dále strategie Evropa 2020 specificky jmenuje postižené osoby kde se hovoří o Evropské platformě proti chudobě. Tato iniciativa bude mít dopad jak na úrovni Evropské unie, a to je úroveň, na které by komise měla vypracovat programy boje proti diskriminaci, například z hlediska postižených osob na národní úrovni. Členské státy by se měly snažit přijímat opatření, která by reagovala na požadavky rizikových osob, mezi kterými figurují postižené osoby. V souladu se závěry Evropské rady z června 2010 členské státy by nyní měly konat, aby tyto priority uplatnily na své úrovni. Ostatně všechny společné politiky by měly podporovat strategii. Tento globální přístup by měl zlepšit začlenování postižených osob a to je cíl, který se objevuje také v rezoluci ohledně nového evropského rámce z hlediska postižení, který byl přijat radou v červnu tomto rámci Rada explicitně vyzvala členské státy a komise, aby otázky postižení byly začleněny do všech relevantních eh, směrů strategie 22, aby se využil lidský kapitál postižených osob a to tak, že by se přijala příslušná opatření z hlediska vzdělávání a školení. Ve své rezoluci Rada mimo jiné vyzvala komisi, aby připravila pro budoucí desetiletí a ve spolupráci s poštířenými osobami a jejich eh, reprezentativními organizacemi novou evropskou strategii, která by mimo jiné se opírala o strategii Evropa 2020. Děkuji mnohokrát, paní Blinkevičiute. Máte doplňující otázku? Vážený pane ministře, Děkuji vám za odpověď, nicméně chci konstatovat, že 65 milionů eur pardon, 65 milionů Evropanů se zdravotním postižením existuje, ale eh, není jim eh, dopřáno sluchu eh, a proto myslíte si, že bychom měli urychlit implementaci směrnici o nediskriminování ve všech členských státech, abychom zajistili, eh, že eh, i eh, lidé se zdravotním postižením mohou žít jako rovnoprávní občané? Děkuji. Prosím, pane ministře. Alors, le groupe de travail... Pracovní skupina Rady, která se zabývá sociálními otázkami, zkoumá návrh komise pro novou směrnici, která by měla uplatňovat princip stejného zacházení s lidmi bez ohledu na náboženství nebo druh postižení, věk a sexuální orientace. Přijetí této směrnice vyžaduje jednomyslnost eh, členských států. Několik eh, předsedů, kteří se střídali, vyjadřili podporu této iniciativě. Předsednictví zatím nemůže předjímat délku vyjednávání a tudíž ani výsledky tohoto jednání. Děkuji vám. Nyní mám zde ještě dvě další doplňující otázky. Vezmeme je po pořadě a pak požádám pana ministra, aby odpověděl na jednou. První je um, otázka od pana Zemky. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, za tuto informaci. Nicméně je mi líto, tato informace byla příliš obecná. Vy jste eh, zmínil sice pádné věci, ale já mám jednu konkrétní otázku. připravujete vyčlenit eh, ještě další finanční zdroje na vzdělávání eh, nebo školení zdravotně postižených? Děkuji. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pane ministře, já bych se chtěla zeptat, jak jaký termínový plán máte, respektive jaké časové záměry má rada ve vztahu k úpravám o právech cestujících eh, v osobních automobilech. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Jste schopen odpovědět na tyto otázky najednou? Co se týče financování, budeme mít obecnou diskuzi eh, rozpočtové povahy eh, z hlediska budoucích rozpočtů. Budeme diskutovat o tom, jakým způsobem by budoucí rozpočty měly zahrnout některé legislativní iniciativy v rámci strategie Evropa 2020. Samozřejmě, pokud v rámci této strategie bude určitá řada nových politik ohledně postižených osob, tak bude jednoznačně, že je nutné eh, specifikovat rozpočtové možnosti z hlediska těchto nových politik. Co se týče vývoje legislativy, tady musíme jasně vidět úlohu komise, kterou může komise sehrávat eh, porovnání eh, se současnou legislativou v rámci tedy kompetencí podle smlouvy. Rada bude sehrávat aktivní roli z hlediska ochrany postižených osob. Například Rada přijala směrnici, která zakazuje diskriminaci postižených osob v oblasti zaměstnanosti, takže Rada i nadále chce sehrávat svoji roli v této oblasti. Děkuji a nyní se posuneme k další otázce na pořadu. Pochází od místo předsedkyně paní Kraca a týká se úpravy rozpočtu a soukromého zadlužení. Pane ministře, prosím, máte slovo. Takže v současnosti postupy makroekonomického dohledu v článku 121 a 126 smlouvy představují základní kámen koordinace našich hospodářských politik. Během svého zadání, zasedání v březnu 2010 Rada vytvořila pracovní skupinu, předsedá jí předseda Evropské rady, jsou tam všichni členské státy, komise, Evropská centrální banka a tato skupina má analyzovat nezbytná opatření pro to, abychom zlepšili rámec pro řešení krize a zajistili lepší finanční disciplínu. Zkoumají se všechny možnosti, které by umožnily posílit právní rámec. Pracovní skupina předložila takzvanou etapovitou zprávu na radě v červnu a v této zprávě bylo zdůrazněno, že postup finančního dohledu musí být posílen, zvláště tak, že se větší význam bude věnovat úrovni a vývoji zadluženosti, jakož eh, i eh, dopadu z hlediska paktu stability a růstu. Mimo jiné, pracovní skupina se domnívala, že je nutné přijmout postupy makroekonomického účinnějšího dohledu, tak aby se identifikovaly všechny možné problémy zavčas, aby bylo možné mm, preventivně zabránit eh, zhoršení situace. Dále je nutné také definovat přesné ukazatele, které se musí analyzovat. Soukromá zadluženost patří určitě k těm oblastem, které mohou být velmi důležité. Rada z 8. června a ze 17. června schválila toto zaměření. Pracovní skupina by měla předložit konečnou zprávu Evropské radě v říjnu na základě výsledků této práce jejímž smyslem je přijmout nové legislativní texty nebo novelizovat existující zákony. A předsednictví bude bez pochyby mm, přikládat prioritní význam všem iniciativám v tomto ohledu. Děkuji, paní Kraca. Děkuji vám, paní předsedkyně, a rovněž děkuji panu ministrovi za jeho snahu odpovědět na mou otázku. Nicméně, Já jsem se ptala na soukromé zadlužení a zdali to bylo eh, vzato v potaz, eh, nebo bude vzato v potaz v rozhodování v říjnu a e, v e, e, novém výkladu paktu růstu a stability. Kdybyste byl ochoten odpovědět, budu velmi vděčná. Děkuji. Tak jak jsem uvedl, proces probíhá, pracovní skupina zasedá, zasedala předevčírem, budou ještě další zasedání do říjnové rady a v tomto stádiu je předčasné diskutovat o podrobnostech budoucího provádění těchto kritérií z hlediska paktu stability a růstu na základě výsledku Task Force ohledně zprávy ekonomických záležitostí. Víte, že Task Force to předloží v říjnu. A podle toho se bude novelizovat eh, evropská legislativa podle konkrétní situace v této oblasti z hlediska soukromého zadlužování. Děkuji, pane ministře. Nemáme, zdá se, další doplňující otázky, takže eh, se můžeme posunout k další otázce od paní Tykao a týká se revize sítě TEN-T. Pane ministře. Alors, suite à la publication par... Po zveřejnění ze strany Komise zelené knihy ohledně revize politik pro lepší začlenění transevropských dopravních sítí ve prospěch společné dopravní politiky, Rada v červnu 2009 přijala závěry, kde příznivě uvítala tuto zelenou knihu a vyzvala komisi, aby předložila institucím eh, návrh revize směru, které souvisejí eh, s TNT. Hlavní inovace, která se navrhuje, je koncepce mm, plánování na dvojí úrovni. E, jde o to, aby se zachoval určitý základ těchto železničních os, silničních os, plavních os, přístavů a také letišť, které vytvářejí globální síť a které se napojují na odpovídající národní sítě, které eh, budou také eh, budovány v napojení na centrální síť, která bude vycházet ze systematického navyšování zdrojů pro tyto sítě a také se bude opírat o nezbytnost výrazným způsobem snižovat emise CO2. V rada zaznamenala informace, které byly Zdá se, že eh, není tlumočení do angličtiny ani do litevštiny. Ano, nyní to už funguje. Promiňte, pane ministře, už to funguje. V červnu rada zohlednila informace, které předalo předsednictví a komise ohledně výsledků dnů, to byla ministerská konference výroční ohledně transevropských eh, sítí, bylo to v Zaragoze 7. a 8. června 2010. Diskuze se týkala především metodiky která by se měla používat proto, aby se vypracoval rámec plánů a provádění budoucích TNT a také způsobu, jak eh, mobilizovat efektivně prostředky. Veřejná konzultace proběhne také ze strany komise ohledně rozvoje této sítě. Bude se tam hovořit o kritériích a také plánování globálních a centrálních sítí. Tato konzultace probíhá, skončí 15. září a výsledky této konzultace budou prezentovat na finančním výboru 30. Eh, září. Rozhodnutí ohledně plánů bude předmětem také bilaterálního jednání, to znamená mezi komisí a příslušnými členskými státy. Dále dojde k multilaterálnímu jednání tak, aby se vypracovaly hlavní směry těchto sítí. Počínaje rokem 2011 komise zahájí dopadovou studii ohledně návrhu revidovat hlavní směry těchto sítí. A e, tento návrh tedy se objeví e, půlce června 2011. Do předložení této návrhu a na základě veřejných konzultací a také s ohledem na budoucí bilaterálně multilaterální jednání během roku 2010 Belgické předsednictví zatím eh, nemůže poskytnout nějaké konkrétní představy z hlediska toho, jak bude vypadat budoucnost těchto sítí. Čekal. Děkuji vám, paní Tykao. Děkuji, pane ministře. Jedním z cílů při přeskumu sítě TNT je integrovat stávající infrastrukturu a přizpůsobit ji sítím eh, mimo EU, to znamená v sousedních státech. Ehm, proběhne takzvaná revize eh, v mm, polovině období a ehm, využijeme k tomu i údaje, které budou eh, potřebné k ehm, budoucímu plánování sítí. Proto byla moje otázka tak důležitá. Děkuji. Samozřejmě, problematika, kterou zmiňujete, je důležitá a bez pochyby bude součástí těch úvah, které budou začleněny do studií a do perspektiv, eh, které umožní transformovat, přizpůsobit a koncipovat sítě. Ano, děkuji. Jsou tady ještě dvě další otázky a budou proneseny na jednou. Nejdříve pan Šurantes. Pan Turantes. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Nedávno prezident výboru v parlamentu o, pro průmysl zveřejnil dopis, týkající se snížení výdajů v Řecku kvůli finanční situaci v Řecku. Má být také zrušeno či pozastaveno mnoho železničních tratí, které původně dostaly financování od EU pro modernizaci a to bylo z důvodu životního prostředí. A také by mě tedy v této souvislosti zajímalo, zdali rada se touto otázkou bude dále zabývat. A nyní pan Samka. Pokud dovolíte, tak bych chtěl navázat na minulou otázku. Je pravdou, že rozvoj těchto sítí je velice důležitý pro eh, Eh, integraci EU a tato konstrukce a tato tato budování musí být eh, koherentní. A proto se chci zeptat, v rozpočtu 2014 až 2020 předpokládáte tam možnost dále, dalšího zvýšení financování těchto sítí? Prosím, pane ministře, máte slovo. Co se týče první otázky ohledně snižování kapacit Řecka investovat do sítí, já se domnívám, že komise je kompetentní z hlediska této otázky. Já nemám konkrétní odpověď na otázku ohledně způsobu, jak se dá reagovat na snižování těchto kapacit v Řecku, ale je možné skontaktovat eh, odpovídající oddělení komise za tímto účelem. A co se týče konzistentnosti a finančních prostředků, které se musí poskytnout, tady vás odkazuji na finanční perspektivy 2014 a 2020. Vy jako parlament se budete vyjadřovat také k tomuto tématu na základě principu spolurozhodování v rozpočtové oblasti. Spolehám se na vás v tom smyslu, že se bude v tomto směru hovořit o navýšení prostředků v oblasti dopravy. Děkuji vám, pane ministře, a nyní se dostáváme k další otázce která je položena panem Papa Nikolem a týká se hodnocení otevřené metody koordinace. Pane ministře, prosím, jste připraveni zodpovědět? V těchto závěrech z 30. listopadu 2009 Rada připomněla, že otevřená metoda koordinace aktivně přispěla k dobrému fungování trhu práce a také k sociálnímu začlenování. Výměna dobrých eh, postupů v otázkách zaměstnanosti se osvědčila a tak tomu bude i v budoucnosti. A to bude vyžadovat efektivní monitoring těch směrů v zaměstnanosti, záležitosti, které budou v blízké budoucnosti přijaty radou po připomínkování parlamentu, ostatně parlament toto stanovisko vydal dnes a také po zasedání EPSCO v rámci nové zprávy. I to by měla Evropská rada přijmout v rámci takzvaného evropského pololetí. Minulý rok během přijetí nového strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a školení členové uznali, že realizování cílů vyžaduje efektivní používání otevřené metody koordinace. Takže to svědčí o tom, že členské státy i nadále podporují tuto metodu, která je užitečná v těch relevantních oblastech národní kompetence. V rámci zprávy ohledně uplatňování pracovního programu v oblasti školství a vzdělávání roku 2010 Rada upozorňuje na velký pokrok, ke kterému došlo díky otevřené metodě koordinace v oblasti evropské spolupráce, v oblasti školství a školení pracovníků. Ve stejném duchu Rada ve svých závěrech ze 7. června 2010 upozornila na to, že v všeobecných diskuzích ohledně strategie 2020 je užitečné uplatňovat tento integrovaný přístup z hlediska evropského postupu a aplikovat otevřenou metodu koordinace v oblasti ochrany a sociálního začlenování a učinit z toho mechanismus, který se osvědčil. V každém případě tváří tvář novým výzvám strategie Evropy 2020 a zvláště z hlediska dohledu nad uplatňováním cílů definovaných Evropskou radou z hlediska snižování chudoby a sociálních aspektů na základě směrnice o zaměstnanosti, zvláště je to směrnice 10, předsednictvo na zasedání neformálního zasedání ministrů 9. července vyzvala členské státy, aby se zabývaly posílením této otevřené metody koordinace. Zvláště v rezoluci z listopadu 2009 se hovoří o rámci spolupráce na úrovni Evropy v oblasti mládeže pro období 2008-2010. Tam už rada udala některé principy, které by se měly uplatňovat v aktivitách mladých lidí. Jedná se o obnovenou koordinační a integrovanější metodu tomto ohledu předsednictvo bude organizovat 14. září zasedání a dále 29. Eh, září se bude konat zasedání EPSCO, kde se bude opět hovořit o této záležitosti a měly by být přijaty závěry z hlediska zaměstnanosti a sociálního začlenování. Děkuji. Prosím, máte slovo, pane Papa Nikolo. Děkuji vám. Děkuji panu ministrovi za tuto odpověď, ale chci ještě také objasnit jednu věc. Otevřená metoda koordinace, jako například v oblasti vzdělávání a v dalších oblastech, je velice důležitým nástrojem. Tyto oblasti spadají do oblasti subsidiarity a je tady koordinace na evropské úrovni. Proto já se chci zeptat mohli bychom mít k dispozici výsledky těchto studií pro informaci eh, pro naši práci a jak se může Evropský parlament více zapojit do toho procesu, tak abychom k němu mohli přispívat i my. Pane ministře, prosím. Já vás odkazuji na poslední část mé odpovědi. Eh, dostanete jednoznačné závěry EPSCO z 21. září. Řekl jsem, že předsednictvo podnítí tuto diskuzi, budou tady závěry z hlediska zaměstnanosti a sociálního začlenování a tyto závěry vám budou dány k dispozici. Děkuji, pane ministře. Je tady ještě jedna dodatečná otázka od paní Vinkevičiute. Děkuji vám, pane ministře, za vaši odpověď v této otázce. Letošním roce EU bojuje proti chudobě a je to Eh, také je tady souvislost s tím, že v Evropské unii máme velkou sociální exkluzi a také musíme bojovat proti chudobě a proti sociálním rozdílům. A my bychom se měli poučit od skandinávských zemí, protože ty velice efektivně bojují proti chudobě a sociální exkluzi. Vy se domníváte, že takto by také bylo možno snížit chudobu v baltických zemích? Koordinace a vzájemné obohacování by mělo mít pozitivní efekt. To je pravda, vy jste zdůraznila jeden z těch aspektů z hlediska realizace společných cílů v sociální oblasti a obecně i v oblasti růstu. To je pravda. Týká se to zaměstnanosti a boje proti mm, chudobě v rámci roku 2010. Nejenom by se měla snižovat eh, chudoba, ale měla by se zvyšovat nabídka eh, zaměstnání a také mm, důchodové systémy samozřejmě eh, závisí na veřejných financích a tomto růstu. A to tež platí také pro zdravotní systém. Já si myslím, že v roce 2010, který je věnován boji proti chudobě, budeme moci uplatnit tuto koordinaci a toto vzájemné mm, učení se. Děkuji a nyní přecházíme k další otázce, která je položena panem Francise a týká se memoranda eh, porozumění, které uzavřelo Řecko s EU a MFF a inflací. Prosím, pane ministře, máte slovo. Rada zdůraznila několikrát strukturální dlouhodobé problémy řecké ekonomiky v rámci jednotlivých eh, aktivit dohledu. Co se týče řízení za nadměrný deficit, 16. února 2010 bylo doporučeno Řecku, aby přijalo opatření tak, aby se zlepšily eh, finanční trhy produktu, aby se zlepšilo podnikatelské prostředí, zvýšila se zaměstnanost a růst, aby se zlepšila efektivita a také využívání strukturálních evropských fondů a aby se skorigoval nadměrný deficit a aby se ozdravily veřejné finance v dlouhodobém horizontu. Řecko předložilo první zprávu 16. března a druhou zprávu v květnu. V červnu MMF a komise učinili předběžnou analýzu v rámci mechanismu podpory stability. Jednalo se o 110 miliard euro, které byly poskytnuty společně členy eurozóny a MMF Řecku. Tato analýza byla ukončena v srpnu ale rada formálně nebyla požádána, aby eh, vypracovala konečnou zprávu ze strany komise. Komise informovala členské státy eurozóny o předběžných výsledcích analýzy. A pokud podle vyhodnocení komise vývoj ekonomiky bude odpovídat těm projekcím, které byly základem tohoto plánu a které také byly součástí tohoto mechanismu stability, navýšení inflace Mm, by mohlo svědčit o, nedokonalým, o nedokonalém fungování finančních trhů. Komise bude sledovat tuto situaci, pokud to bude nutné, přijme další opatření a požádá řecké úřady, aby podpořili růst a aby zavedli zdravý rozpočtový postup. Si pokud podle vyhodnocení komise vývoj bude odpovídat té pro, projekci, která eh, byla učiněna v souvislosti s mechanismem stability, pak eh, inflační procento, eh, jak jsem řekl, bude svědčit o nesprávném fungování trhu a v tom případě tedy rada bude přijímat nezbytná opatření. Prosím, ještě dodatečná otázka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, já se obávám, že jste moji otázku plně nezodpověděl opatření, která byla následně v Heřecku udělána, jsou schizofrenická, protože na jedné straně, aby měl stát příjmy, tak zvyšuje daně, které nemohou občané platit a my tady hovoříme také o zvýšení inflaci a zavádějí se například také další opatření jako DPH na paliva a také na zdroje topení. Já se vás chci zeptat, protože Ecofin Fin doporučuje další opatření a toto dá, povede k další inflaci. Chci se zeptat, zdali ECOFIN navrhuje něco, co by zabránilo této explozi v Řecku. Prosím, pane ministře, máte slovo. Já nemám konkrétní odpověď na to, mm, co ECOFIN rozhodl v posledních hodinách, ale je pravda, že rada upozorňovala na strukturální problémy Řecka v rámci těch jednotlivých eh, mnohostranných dohledových aktivit. Je tady také Lisabonská strategie a v tomto rámci rada předložila doporučení z hlediska aktualizace hlavních směrů a také poznamenala, že je nezbytné pro Řecko, aby zvýšilo své úsilí z hlediska korekce makroekonomických eh, nevyvážeností. Rada také doporučila Řecku, aby se zvýšila konkurenceschopnost a aby také eh, byly zvýšeny investice do výzkumu, aby se efektivněji využívaly strukturální evropské fondy a aby na úrovni eh, zprávy se také přijímala příslušná opatření z hlediska flexikurity. Já mohu pouze říci, že řecké úřady potvrdily, že budou upřednostňovat reformy mm, v celé řadě oblastí a samozřejmě, že e, budou zohledňovat potíže, které mohou vzniknout v zemi. Děkuji, pane ministře. Mám ještě další doplňující otázku na stejné téma od pana Pap Nikola. Děkuji. Kolega se zmínil o tom, že inflace narůstá. 4,5 činila eh, v květnu. A těmito opatřeními týkajícími se spotřeby, veřejné spotřeby, to bude obtížné tu inflaci snížit. Hovoříme o opatřeních týkajících se zavádění nových daní a jaká opatření ale máte, abyste napomohli růstu. A máme specifický plán nebo konkrétní opatření, která byla doporučena nebo se chystají? Děkuji, pane ministře. I když mohu pochopit, že rostoucí inflace činí určité problémy a že bude nutné, pokud tato inflace bude trvat, eh, znovu nastavit některé finanční mechanismy, já jako člen eurozóny vám mohu říci, že Řecko je spoluodpovědné společně s ostatními členskými státy z hlediska stability v eurozóně a ekonomická politika by měla odpovídat eh, společným zájmům. A v tomto směru všechny státy by měly činit takovou politiku, která by odpovídala paktu stability a růstu. Země by se měla tedy zhostit své odpovědnosti a řeči, řešit efektivním způsobem tyto problémy, tak, aby se snížilo riziko mm, ohrožení dobrého měnového a ekonomického fungování Evropské unie. Děkuji, pane ministře, a nyní můžeme přejít k další otázce od paní Andrikiene a týká se priorit belgického předsednictví v souvislosti s OSN a jejími orgány. Pane ministře. En vue de la 65e v souvislosti, že se konalo valná hromada 65. valná hromada 14. června 2010 rada přijala priority Evropské unie v tomto ohledu. Chtěl bych připomenout, že poté, co Lizabonská smlouva vstoupila v platnost, zástupci představující bezpečnostní a zahraniční politiku Evropské unie aby měly působit v těchto mezinárodních organizacích podle priorit, které byly přijaty radou. Týká se to především podpory, posílení OSN, EU e, má spolupracovat na vytvoření mnohostraného posíleného systému a zlepšovat reprezentativitu, transparentnost, odpovědnost, efektivitu OSN. Druhá priorita spočívá v tom, že je nutné přispívat k míru a mezinárodní bezpečnosti. EU by se měla zviditelnit z hlediska svých stanovisek a měla by zlepšit řízení krizí v rámci OSN, zvláště na úrovni Rady bezpečnosti. Třetí prioritní téma. To je prostředí a trvale udržitelný rozvoj, zvláště ve snaze realizovat eh, cíle tisíciletí. Čtvrtá priorita lidská práva od svého vytvoření EU patřilo vždy k těm eh, velmi velkým obhájcům lidských eh, práv a v tomto smyslu jsme se osvědčili v OSN. EU bude aktivně podporovat začlenění lidských práv do všech aspektů počínání OSN a Domnívá se, že lidská práva jsou nerozlučně spojena s cíly OSN v oblasti rozvoje a bezpečnosti. A pátá priorita se týká reformy systému OSN a to s cílem zlepšit fungování, efektivitu, transparentnost a reprezentativitu systému. Co se týče reformy eh, Rady lidských práv, Evropská unie se účastní formálních a neformálních konzultací. Unie bude podporovat akceschopnost třetí komise, to je všeobecný orgán, který je kompetentní z hlediska standardů lidských práv. Tato akceschopnost by měla být plně ponechána co se týče otázky diplomatického zastoupení 1. prosince 2009 všechny delegace EU mimo EU se staly delegacemi Evropské unie. V rámci Ženevy máme delegaci EU, máme styčné byro e, Rady Evropské unie, které přijali dohodu z hlediska dočasného působení do té doby, než se vytvoří Evropská služba pro vnější činnost. Thank you. Kiner. Děkuji, paní Andrikiene. Pane ministře, děkuji za vaši odpověď a dovolte, abych poukázala na to, že eh, zmatek o, eh, o tom, jak bude Evropská unie zastoupena v New Yorku, může podkopat schopnost EU konstruktivně spolupracovat se svými partnery. Za druhé, po intenzivních interních diskusích o prioritách, o eh, revizi Rady pro lidská práva, belgické předsednictví a mm, zmoc, vysoká zmocněnkyně pro zahraniční politiku musí zajistit dostatek finančních prostředků mm, e, členským státům a také je zapotřebí určitého vůdcovství ve vztahu k usnesením, zejména usnesení o trestu smrti a také e, jednání ohledně mezinárodní e, smlouvy o zákazu zbraní. Děkuji, pane ministře, nevím, jestli eh, k tomu máte eh, komentáře. Eh, já ještě mám další doplňující otázku mezi tím, ale vidím, že jste připraven. Já bych chtěl pouze říci, že Belgie, která předsedá EU, je členem Rady pro lidská práva a bude se snažit um, jak si eh, předat toto znepokojení, které jste vyjádřila. Paní předsedkyně, pane ministře, dnes jsme vedli intenzivní diskusi o tom, jak můžeme v budoucnu radu podpořit v rámci úspor rozpočtu v roce 2011. A v této souvislosti jsme diskutovali též o diplomatické službě, která, která je ustanovována. Domníváte se, že v rámci OSN bychom také mohli učinit určité úsilí a e, racionálněji e, zařídit nebo uspůsobit diplomatickou službu tak, aby Evropská unie promlouvala jedním e, jazykem a abychom eh, lépe eh, využili eh, našich kapacit. Je rada schopna navrhnout odpovídající úspory, tak, aby ale byl samozřejmě zajištěn cíl adekvátního zastoupení Evropy diplomatickou službou ve vztahu k zahraničí, pane ministře. Hmm, počítá se s posílením z hlediska New Yorku a i Ženevy. A v rámci této otázky vás musím upozornit na to, že je nutné vytvořit ESVČ a zajistit tedy i společný postup parlamentu, zvláště z hlediska všech finančních otázek, které souvisejí s vytvářením této Evropské služby pro vnější činnost. Děkuji. A nyní přistoupíme k další otázce od pana Aylwarda a týká se posilování biologické rozmanitosti v Evropské unii. Na základě sdělení komise, které se nazývá možné obce po roce 2010 z hlediska perspektivy a cílů EU v oblasti biodiverzity. 15. března 2010 Rada přijala závěry, které se nazývají Biodiverzita po roce 2010 cíle Evropské unie. A na světové úrovni eh, jsme se rozhodli, že budeme podporovat eh, příslušný režim. Rada vyjádřila velké znepokojení v souvislosti s tím, že cíle biodiverzity ehm, v rámci roku 2010 nebyly dosaženy ani na EU, ani na světové úrovni. Dochází k snižování biodiverzity a to neakceptovatelnou rychlostí a má to ekologické, ekonomické a sociální závažné dopady. Dále rada zdůraznila, že tyto cíle sehrávaly podstatnou úlohu, protože umožnily přejmout užitečná opatření ve prospěch biodiverzity a rada vypracovala dlouhodobou perspektivu až do roku 2050 z hlediska biodiverzity a také z hlediska ekosystémů a využívání přírodního eh, kapitálu. Toto vše musí být vyhodnoceno a z hlediska významu biodiverzity a z hlediska přispívání biodiverzity k rozvoji lidí a také z hlediska ekonomického vývoje a také s ohledem na tragické možné dopady při snižování biodiverzity. Je nutné postupovat proti snižování biodiverzity a podporovat ekosystémy v Evropské unii do roku 2020 je nutné zjednat nápravu, pokud je to možné, a posílit příspěvek Evropské unie do prevence snižování biodiverzity na úrovni celé země koule. Z hlediska priorit Evropské unie v oblasti ochrany a posilování biologické rozmanitosti Rada konstatovala, že je nutné zabránit zhoršování přírodních stanovišť, to je největší problém z hlediska biodiverzity. Rada z tohoto důvodu zdůraznila, že eh, dochází škodlivému rozdělování půdy, nadměrnému využívání přírodních zdrojů a v důsledku toho se přemnožují některé druhy, eh, některé jiné druhy jsou ohroženy vyhynutím. Samozřejmě, že je tady také aspekt znečištění. Také klimatická změna by mohla zhoršit některé dopady například z hlediska počtu druhů, které jsou ohroženy. Co se týče strategie Evropa 2020, hlavní směry ekonomické politiky Rady vyzývají členské státy a Unii, aby přijali opatření, která by reagovala na tyto ekologické výzvy v rámci růstu a aby se efektivně využívaly přírodní zdroje, což také přispívá k biologické rozmanitosti úlohou biologické, úloha biologické rozmanitosti byla také zúraznila na radě v březnu 2010. Tehdy rada prohlásila, že je nutné zvrátit trend, který zde je z hlediska zhoršování ekosystému a snižování biologické rozmanitosti. Evropská unie chce dlouhodobě podporovat biologickou rozmanitost do roku 2050. Cíle byly stanoveny v závěrech, o kterém jsem hovořil z 15. března 2010. Děkuji mnohokrát, pane ministře a pane Elworde. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, velké zklamání eh, slyšet, eh, že cíle Eh, nejsou dostatečně dosaho, dosahovány. Nicméně tato politika musí eh, posílit rozma, biologickou rozmanitost a jak pomoci evropským zemědělcům, kteří eh, rovněž napomáhají biologické rozmanitosti. Jsou v tomto ohledu nějaké konkrétní plány? Děkuji, pane ministře. Ben, je pense que le, já se domnívám, že nejlepší opatření na ochranu kvalitní eh, zemědělské práce je podpora zemědělství. Myslím si, že všichni členové, kteří jsou zde, když nejsou příliš početní, během příští rozpravy ohledně rozpočtu by měli vyjádřit ehm, finanční podporu ve prospěch společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji vám. Další návazné otázky zde nejsou a proto přecházíme k další otázce paní McGuinness, která se týká neformálního zasedání Rady ministrů ve složení pro zemědělství ze září tohoto roku. Děkuji. Pane Mitře, máte slovo. Mr. Elwood. Pan Elwood. Oh, Nejdříve bych chtěl poblahopřát komisi k úspěchu z hlediska veřejné konzultace ohledně SZ5 do roku 2013. Dostali asi 6 tisíc příspěvků ze strany jednotlivých aktérů a institutů, Také to svědčilo o zájmu, který má naše společnost ohledně zemědělské budoucnosti. Společná zemědělská politika není pouze záležitostí zemědělců. Jak víte, tato veřejná konzultace vyústila v konferenci ohledně SZP po roku 2013, bylo to 19. a 20. července, bylo to organizováno komisí. Byly tam kulaté stoly, diskuze, které se konaly během této konference a to je velmi cený příspěvek k lepšímu zacílení této úvahy. Co se týče rady, víte, že ministři zemědělství v posledních dvou letech zahájili úvahy a práci. Ty Účastnila se toho Francie, Česká republika a Španělsko. A nyní jsme v té závěrečné fázi. Předsednictvo by chtělo zajistit co největší pokrok této diskuze. Je důležité, abychom zohlednili realitu SZP v současnosti a také výzvy budoucnosti to musí být součástí této velké diskuze, která se bude týkat rozpočtového rámce na období 2014 až 2020. Jak víte, budoucnost SZP bude stěžejním zaměřením neformálního zasedání ministrů zemědělství 19. a 21. září v Belgii. Předseda Agri, pan de Castro, byl ostatně přizván, aby se účastnil tohoto zasedání a aby jaksi spolupracoval na zaměření tohoto neformálního zasedání. Komise se toto léto zabývala také výsledky a tohoto zasedání a připravila určité sdělení, které bude dokončeno. Jaká byla bilance, kterou jsme vyvodili jako předsednictvo a kterou můžeme také prohloubit v budoucích jednáních? Je tady relevantní zaměření SZP, tak jak je stanoveno v Lisabonu. To znamená zajistit kvalitní a dostatečné zásobování pro evropské populace, udržet trvale udržitelné zemědělství na evropském teritoriu, chránit životní prostředí a krajiny a přispívat k trvale udržitelnému rozvoji eh, venkovských oblastí. O tom jsme hovořili v předchozí otázce. Bilance, kterou vypracovalo předsednictví, potvrzuje také přidanou hodnotu SZP na evropské úrovni a význam společné zemědělské politiky v rámci strategie Evropa 2020. Příští diskuze budou se rozvíjet také v říjnu. Bude tam diskuze ohledně budoucnosti SZP na Radě zemědělství a tak Rada přispěje stejně jako Evropský parlament výrazným způsobem k tomuto postupu úvah. Jsem si jist, že i komise se zabývá dopady té kvalitní práce Rady a Evropského parlamentu. A jsem si jist, že komise učiní vše, co je nutné, aby předložila sdělení, které si získá podporu obou institucí. Jakmile toto sdělení bude k dispozici, Předsednictví zahájí diskuzi na úrovni rady. Co se týče vyjednávání ohledně dohody o volné výměně, volném obchodu se zeměmi Mercosuru, tady bych chtěl především poznamenat, že tato dohoda má velký ekonomický význam. A chtěl bych říci, že výbor Agri parlamentu a ministři zemědělství sdílejí ve velké míře stejné stanovisko ohledně potenciálního rizika takovéto dohody v citlivé oblasti evropského zemědělství. Víte, že v květnu Rada zohlednila znepokojení, které vyjádřil velký počet eh, členských států, a to ve společném sdělení. Ještě bych chtěl připomenout, že komise je povinna eh, jaksi naplňovat mandát vyjednávání v květnu. Eh, pan komisař Cielos ujistil radu, že komise bude dohlížet nad tím, aby vyjednávání v rámci Mercosuru bylo kompatibilní se zásadními zájmy evropského zemědělství. Schnutěl řečeno, chtěl bych zdůraznit, že rada i nadále bude velice bedlivě sledovat vyjednávání s Mercosurem, zvláště v rámci svého výboru, který se zabývá obchodní politikou. Příští zasedání se bude konat v říjnu a mohu vás ujistit, že Rada bude dbát na to, aby mandát vyjednávání byl striktně dodržen. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Vaše odpověď byla velice detailní. Především to, co jste řekl o eh, Mercosuru bylo velice zajímavé a doufám, že také komise a rada toto vezmou na vědomí. Vy jste také hovořil o biodiverzitě a proto se vás chci zeptat na názor rady. Někteří členové rady chtějí v příštím roce snížit rozpočet a to také nebude nic dobrého pro další rozpočet v oblasti zemědělství po roce 2013. Pane ministře, prosím. Některé členské státy chtějí snížit rozpočet na příští rok, ale podle mých vědomostí ta dohoda na radě hmm, nejde tímto směrem. Možná včera jste si vyslechli belgického příslušného ministra, který předkládal návrh rozpočtu na rok 2011 a možná jste si vyslechli rozpočtové perspektivy na rok 2011, protože diskuze právě začíná s parlamentem. A musím říct, že nezdílím analýzu, kterou jste vyjádřil z hlediska vývoje evropského rozpočtu. Thank you. I have... Děkuji. Jsou tady ještě další dvě navazující otázky. Nejdříve bude hovořit pan Rubik. Děkuji, paní předsedkyně. Mě zajímá, poté, co nyní diskutujeme o rozpočtu 2011 a Rada společně s komisí navrhla, aby prostředky na inovační program pro konkurenceschopnost, což je například inteligentní energie a IKT a podnikatelská sféra a také sedmý výzkumný program a také v zemědělství Eh, se dělají určité návrhy, takže takže mě by zajímalo, jak se na to rada dívá, na to, na všechno. A pan Elbert, děkuji. Komise se rozhodla, že opět zahájí jednání o Mercosuru, tak by mě zajímalo, zdali si rada uvědomuje, jaké škodlivé vlivy toto jednání by mělo na evropské státy a zemědělství, protože evropští, především irští farmáři vyvážejí hodně a velice by je to poškodilo. Prosím, pane ministře. Co se týče první otázky, tady vás musím odkázat na všeobecný přístup k rozpočtu. Mohu chápat, že některé projekty zvláště zajímají parlament, inovace, technologie a tak dále, ale ta diskuse teprve začíná. Takže máte tady veškeré možnosti od vlastně 1. prosince změnit některé rozpočtové perspektivy na příští rok. Proto vás odkazuji na rozpočtovou diskuzi. Tam se budou stanovat priority a ty hlavní akcenty z hlediska členů parlamentu. Druhá otázka se týká Mercosuru. Řekl jsem vám, že předsednictví si je vědomo znepokojení výboru Agri a rozvoje z hlediska nového zahájení tohoto jednání. Chtěl bych připomenout, že během tohoto vyjednávání komise musí dodržovat svůj vyjednávací mandát. A veškeré pozitivní závěry by měly přinést určitý prospěch EU, například podpora zemědělských evropských produktů, a také z hlediska zemědělského označování eh, původu, tedy označování původu zemědělských výrobků. Děkuji vám, pane ministře. A nyní přejdeme k další otázce pana Čarneckého a týká se perspektivy přistoupení balkánských zemí k EU. Cílem naší politiky z hlediska západního Balkánu je přispět k stabilitě regionu a pomoci zemím tohoto regionu, aby trvalým způsobem nastolili mír, demokracii, stabilitu a prosperitu roku 99 Unie se rozhodla zahájit stabilizační a přidružovací proces, stanovit tedy rámec pro možné přistoupení těchto zemí a rozložit ehm, tedy evropskou perspektivu do několika etap. Tato perspektiva je důležitá pro stabilitu, usměřování a budoucnost tohoto regionu. Je nutné, aby odpovídala agendě ze Soluně, a dále, aby odpovídala konsensu z hlediska rozšiřování. Musí to být eh, spravedlivé a důsledné. Rada několikrát zdůraznila jednoznačný zájem na přistoupení těchto balkánských zemí. Naposledy na zasedání Rady 14. června po zasedání v Sarajevu 2. června průběhu let Unie podepsala šest asociačních a stabilizačních dohod se zeměmi tohoto regionu, z nich čtyři vstoupily v platnost. V říjnu 2009 komise navrhla zahájit jednání s bývalou republikou Jugoslávie Makedonie. Dále vyjednávání s Chorvátsku probíhá od října 2005 a dostává se do konečné závěru. Unie je angažována, používá tyto nástroje v rámci společné bezpečnosti a zahraniční politiky z hlediska Kosova nebo Hercegoviny. Máme také zástupce v Skopě, v Prištině a v Sarajevu. Finanční pomoc bude více než 900 milionů euro 2010 a 1 miliarda do roku 2013 celkově pomoc těmto zemím překonává 13 miliard od roku 1991. Co se týče data přistoupení, toto datum záleží na dodržení kodaňských kritérií a podmínek, které byly stanoveny v rámci přidružovacího stabilizačního procesu, kde byly jednoznačně stanoveny tyto etapy přidružovací dohoda, potom stanovisko komise, statut kandidáta, vyjednávání o přistoupení a konečná fáze přistoupení. Rada vyčkává, jakým způsobem se přejde na další etapy tohoto procesu. Ale je na vládách eh, těchto zemí, aby naplňovaly tyto podmínky, aby provedly nezbytné reformy a tak reagovaly na hlavní výzvy. Státy tohoto regionu by měly bojovat proti korupci a organizované kriminalitě, měly by posílit kapacitu státní zprávy a také vyřešit neukončené problémy. Cílem stabilizace a přidružení je cíl, který může být dosažen pouze tehdy, pokud vlády budou aktivní v tomto procesu. Budoucnost regionu definitivně závisí na stanovisku vlády a obyvatelstva je nutné aplikovat politiku dobrého sousedství, což by mělo přispět k vyřešení sporů, které bilaterálně existují. Tyto politiky jsou centrem přístupu EU k tomuto regionu a jsou doporučována od roku 1995. 14. června ráda vyzvala tyto země, aby dokončily řešení nedořešených problémů se sousedními zeměmi. Chtěl bych to uzavřít tím, že bych připomněl, že v listopadu 2009 Rada rozhodla o liberalizaci vízové povinnosti s třemi zeměmi a připravuje stejné rozhodnutí ohledně Albánie a obyvatel Bosny a Hercegoviny. Doufám, že eh, komise a parlament podpoří toto rozhodnutí ještě tento rok. Co se týče dopadu rozšiřování na eh, probíhající rozpočet EU a v roce 2014 a 2020, Rada samozřejmě se zatím k tomuto nemůže vyjádřit, protože čeká návrh komise ohledně budoucích finančních perspektiv. Děkuji a nyní pan Čarnecký. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste mi udělila slovo a tato debata probíhá velice plynulé a také neformálně. Možná, že bych si také měl sundat sako. Já bych rád slyšel něco konkrétnějšího. Kdo je bližší k přistoupení Srbsko, Makedonie nebo Černá hora? Alors vous savez que je vous Chcete, abych vám řekl, kdo jak si mm, přistoupí dříve, ale to neznamená, že budu kritizovat toho, kdo jak si je ve spoždění. Eh, víte, že ještě je nutné realizovat určitý pokrok a mm, někdy ty rychlosti realizace těchto záležitostí mohou být velmi rozlišné, eh, rozdílné v těchto zemích. Děkuji, pane ministře, a vím, že musíte urychleně odjet a proto je mi velmi líto říci, eh, že musím říci, že otázky, které z časových důvodů již eh, nebyly zodpovězeny, dostalo se na nich, budou zodpovězeny písemně. Tím pádem eh, končíme debatu. Děkuji za účast a schůze je nyní přerušena až do 21. hodiny dnešního večera. Děkuji.